Colleagues, let start. Vážení kolegové, začneme. Meeting. Zahájíme naše jednání. Máme dnes eh, dvě, respektive tři slyšení, ale prvním bodem je klasicky přijetí pořadu jednání. Máte někdo nějaké připomínky k tomuto bodu? Pokud nikoli, tak můžeme pořad jednání schválit. A dostáváme se k informacím, jako vždy je toto jednání webstreamováno a tlumočení je k dispozici ve 20 jazycích. Rozhodnutí koordinátorů z 22. ledna 2020 bude zasláno všem členům ITRE e-mailem 6. respektive bylo zasláno 6. února. A nyní můžeme neprodleně přejít k bodu 3, což je prezentace společného výzkumného centra. Jsou to dvě zprávy, jednak o blockchainu a jednak o umělé inteligenci, což jsou dvě velice zajímavá témata a doufáme, že se toho dnes hodně naučíme. Vítám pana Alexandra Polvoru a pana Massima Kralju ze společného výzkumného střediska eh, což je eh, vědecká a znalostní služba, která poskytuje nezávislé vědecké důkazy na podporu evropských eh, politik. K dispozici na tento bod máme 45 minut. Pokud eh, se budou chtít eh, poslanci přihlásit o slovo, tak prosím zvedněte svoji cedulku se jménem horizontálně. A nyní již předávám slovo panům eh, Polvorovi a Kraljovi, našim dvěma hostům. Každý z vás bude mít k dispozici 6 minut a eh, poté skoordinujeme vystoupení poslanců. Takže nejprve bych vás požádal o vaši prezentaci. Dobrý den, děkuji mnohokrát za pozvání. Tuto zprávu k blockchainu jsme připravili loni a poprvé představovali v září a pracoval na ní šest jednotek ERC spolu s několika eh, generálními ředitelstvími komise a také s vnějšími stakeholdery. Eh, identifikujeme eh, několik různých transformací, ale také se snažíme podívat se tedy na ten celkový postup. Pokud Jde o blockchain, můžete si eh, zprávu stahnout ze stránek JRC. Já nebudu zacházet do podrobností, co to všechno znamená, nicméně informace o blockchainu jsou eh, velice odolné vůči útokům, transakce jsou často transparentní a u tzv. smart contracts je možné provádět transakce mezi několika účastníky, jak ještě vysvětlím později. To jsou tedy ty pozitivní stránky, ale jsou zde také určité problémy se škálováním, dále eh, například eh, otázky energetické náročnosti a další. Eh, dále, ekosystém skenování blockchainu. V této zprávě máme několik, různý, několik informací o těchto trendech. Zde například e, jsou e, finanční mechanismy, respektive podíly těchto finančních mechanismů blockchainu. E, tam ještě máme Spojené království v Evropské unii, takže tu potom aktualizujeme, až budeme mít k dispozici více údajů. Pokud jde O ty první tři sektory, tam eh, jsme se dívali na obecný potenciál a obecné příležitosti a také výzvy. Pokud jde o příležitosti pro finanční sektor, zde můžeme říci, že blockchain umožňuje alternativní eh, formy měn, eh, které nepotřebují centrální orgán a různé aplikace, jako třeba přeshraniční platby, um, jsou uh, vlastně vysledovatelné či ohlásitelné v, pří, uh, v reálném čase. Pokud jde o ty problémy, většina kryptoměn je stále vystavena velká volatilitě a spekulacím a dochází uh, k řadě regulačních překážek, například se to týká klasifikace měn. Potom je tam kapitola, která se týká průmyslu, obchodu a trhů. Eh, tam eh, energetika, digitální obsah, zdraví, to jsou některé z oblastí, na které jsme se eh, zaměřili. Máme zde celkem asi 250 stakeholderů. Zde je jeden příklad, druhým příkladem může být takzvaný gossip chain, tam se to spíše vztahuje na digitální obsah a informační eh, a práva duševního vlastnictví. A zde je otázkou, eh, jak bychom třeba eh, mohli jaksi využívat těch takzvaných gossip chain jako měny. Pokud Jde o obecný přínos blockchainu, například jde o posílení bezpečnosti a efektivity transakcí nebo e, poskytnutí důkazu o vlastnictví, autenticitě e, záznamů, zboží a obsahu. Také se tím e, dokážeme lépe vyhnout podvodům a padělání. Nicméně na té druhé misce VAH zase je například nedostatek pravidel pro uzavírání smluv. A pokud jde o využití blockchainu v, ve správě veřejného sektoru, zde zase ty možnosti, které se nabízejí, jsou integrita dat, je zde větší rezistentnost vůči různým manipulacím a konsistentnost. Nicméně opět jsou zde určité nevýhody, jako že by bylo potřeba vše integrovat do těch stávajících systémů, naložit nějak ze vstupy z těch centralizovaných či vládních systémů a e, Vše by e, vlastně e, zahrnulo také škálování a spolupráci s celou řadou různých aktérů. Jaká jsou klíčová poselství z té zprávy? Jejich jedenáct nejsou v žádném prioritním pořádku, to pořadí je náhodné a naleznete je samozřejmě ve zprávě samotné i na webových stránkách JRC a ve shrnutí. E, za prvé, existuje určitý prostor pro kryptoměny, e, poté e, globální systém počínaje startupy až po kapitálové investice je na vzestupu, blockchain nespadá pod nějaký paušální model, který by se hodil na všechny případy. Eh, potom eh, je, mění se eh, také pojetí důvěru a mediace a potom je důležité říci, že v podstatě blockchain neznamená, že se vždy jaksi vyhneme mediaci, zprostředkování nebo třetím stranám tam eh, některé ty strany budou i nadále dělat eh, to, co dělají nyní, například zajistí eh, rovnou účast různých stakeholderů, budou kontrolovat validitu dat a budou také rozhodovat o zodpovědnosti na to bychom chtěli upozornit, protože všichni hovoří o blockchainu eh, jako o jakémsi stroji, který funguje na základě vzájemné důvěry, ale není tomu tak úplně. Pokud jde o regulační eh, rámec a pokyny, tam eh, se také postupuje ku předu, dále integrace a digitalizace a ta tři poslední poselství je třeba, abychom eh, monitorovali, ale přihlédli zároveň také eh, k tomu, co se patrně bude dít v budoucnosti. Je třeba předpovídat eh, ten vývoj, proto tedy tomu věnujeme pozornost i v JRC. Děkuji mnohokrát a další prezentace se týká umělé inteligence. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Já jsem velice rád, že zde dnes mohu být s vámi. A já bych eh, se stručně zaměřil na některá témata, která souvisejí s umělou inteligencí a poté budete mít prostor pro dotazy. Poprosím o další obrázek. Umělá inteligence je v současnosti velice populární, všichni o ní hovoří ale důležité je uvědomit si, že to není pouze jedna skupina technologií a řešení. Je to celá skupina, celá rodina technologií. Jednou z nich je blockchain, další je například internet věcí, 3D eh, tisk eh, a eh, další. A toto vše značně promění všechny aspekty našich životů proto hovoříme o digitální transformace, transformaci, protože to bude mít vliv na to, jak se setkáváme s lidmi, jak pracujeme, studujeme, cestujeme. Prostě zasáhne tato digitální transformace všechny aspekty našeho života. asi dobře víte, že existuje eh, geopolitická bitva v této oblasti mezi Spojenými státy a Čínou, pokud jde o to, kdo bude tomuto poli umělé inteligence dominovat. Čína do toho investovala eh, mnoho prostředků a již eh, nyní mění své obchodní modely od levné výroby zboží po Eh, a respektive tedy k směrem k výrobě velice eh, efektivních a kvalitních produktů a proto investuje do 5 a umělé inteligence. A samozřejmě Spojené státy eh, dominují hlavně v oblasti těch komerčních společností. Všichni jste asi seznámeni s tím, jak tato bitva probíhá a vidíme pouze špičku ledovce toho konfliktu. Hlavně, hlavním problémem je to, kdo vlastně bude majitelem údajů. Umělá inteligence se může rozvíjet, protože máme k dispozici velké množství dat. Nicméně jak si eh, je to množství dat nezbytnou podmínkou pro vývoj algoritmu umělé inteligence. A proto kontrola a vlastnictví těch dat je něčím, co je zcela kritickým. V Číně veškerá data kontroluje stát. Eh, kontroluje osobní data, včetně snímků tváří, Eh, všech těch stovek milionů internetových uživatelů a proto se Číňané dostali při vývoje eh, technologií na rozeznávání obličejů eh, dále než všichni ostatní, protože mají k dispozici ty údaje, ty snímky tváří. Pokud jde o obchodní společnosti Spojených států amerických, ty dominují všem ostatním údajům, protože my jim je dáváme. 87% veškerých vyhledávání probíhá na Google, všechny naše sociální platformy jsou americké. A my v podstatě jim ty data nejen poskytujeme, ale také jim říkáme, proč ta data jsou důležitá. Takže my jim těm datům zároveň dáváme i kontext, se kterým pak mohou obchodovat. A e, samozřejmě, že Evropa se v této situaci snaží nalézt svůj prostor. Nechceme jít tím e, vládním čínským e, modelem a nechceme ani postupovat na základě toho čistě obchodního modelu Spojených států amerických. Chceme, aby náš přístup byl etický, zaměřený na člověka, aby posiloval jaksi e, náš společný záměr, který se opírá o evropské hodnoty. My jsme v JRC provedli řadu studií v této oblasti Především eh, jsme připravili zprávu k umělé inteligenci, která se eh, snaží eh, poskytnout ucelený pohled ekonomický, etický, sociální, technický, právní, otázku odolnosti společnosti a další aspekty. A je to náš přínos pro kolegy, kteří pracují na této politice a rovněž jsme poskytli určité vstupy pro koordinovaný plán umělé inteligence, který byl přijat v prosinci 2018. Tento koordinovaný plán eh, předpokládá, že všechny, stá, všechny státy přikročí k nějakým koordinovaným krokům, protože zatím eh, ne všechny se touto otázkou začaly eh, zabývat a ty investice by měly být asi 20 miliard ročně. Součástí toho koordinovaného plánu by mělo být také monitorování investic, které učiní členské státy a zavádění a dopady těchto investic. Eh, vypracovali jsme, eh, respektive rozhodli eh, jsme se vybudovat jednotku AI Watch, která tedy monitoruje vývoj umělé inteligence v Evropské unii. Například se díváme na ten globální kontext, na tu globální krajinu v oblasti umělé inteligence. Zde vidíme, že naprosto jasně dominují Spojené státy, Čína, pak je tam Evropská unie. Uh, Máme asi 35 tisíc těch hlavních hráčů, jak v oblasti výzkumu, tak jsou to soukromé eh, komerční společnosti, které působí v oblasti umělé inteligence a vidíme zde tedy, v jakém poměru jsou k sobě ty tři největší bloky. Ty červené tečky, to jsou eh, to je počet těch hráčů vydělený HDP. Eh, pokud jde o Evropu, tady zase vidíme tu distribuci mezi jednotlivými zeměmi. Na, v popředí je zde Spojené království, takže eh, Brexit v této oblasti je problémem, který je třeba řešit. Potom eh, tematická specializace. V Evropě jsme poměrně silní, pokud jde o robotiku a obecné eh, služby nebo aplikace platformy a také pokud jde o to modré políčko, což jsou automatická vozidla. Spojené státy mají silné stránky, pokud jde o platformy a Číňané zase, pokud jde o rozeznávání obličejů a podobně. Průmyslová kapacita a robotika. Zde jsme v Evropské unii eh, na výši, jsme největším exportérem, ale jsme také největším dovozcem. Jsme velice otevřenou ekonomikou, což je důležité. Čína nás ale nedávno předběhla jakožto eh, ten největší výrobce, ale především se zaměřuje na svůj vlastní vnitřní trh. Pokud jde o výzkum a vývoj, zase tady máme distribuci podle jednotlivých zemí, vidíme klíčové hráče globálně a Evropská unie je zase v oblasti eh, výzkumu v popředí. Veřejné služby a umělá inteligence. Tím se také zabýváme, provedli jsme řadu studií, veřejné zprávy všechny experimentují s umělou inteligencí, ale eh, ne v příliš velkém objemu. Jaké jsou tedy závěry? Umělá inteligence je velkou příležitostí. Evropa ale stojí před řadou výzev, ta konkurence je velice tvrdá, nicméně my máme skvělý výzkum, máme také eh, kulturní rozmanitost a toho je třeba využít. A zcela na závěr chci říci, že budoucnost není nikde napsaná, jsme to my, kdo chcem, můžeme napsat naši vlastní budoucnost a pokud to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný. Děkuji your presentation. And now um, we are going to discuss. Oh, coordinators one minute for, for the members. Takže koordinátoři, členové, děkuji. Děkuji za velice zajímavou prezentaci. Eh, vy jste schrnuli velké výzvy, které před námi stojí a budou stát v nejbližší budoucnosti. To, abychom udrželi krok s těmito technologickými změnami. Ano, máme velmi dobrý výzkum, e, také e, máme velice solidní e, vertikální regulační rámec a za to můžeme poděkovat komisi a Unii obecně. Zároveň také jsou zde významné firmy v této oblasti, ale v minulosti tomu bylo tak, že se všemi těmito eh, složkami, se všemi těmito možnostmi jsme se neudrželi na špici celosvětově. Nedařilo, nedařilo se nám to. A vy jste to řekli velmi správně. Ty platformy, které eh, jsou nutné, nejsou evropského původu. Takže co byste nám poradili právě v této specifické věci? Co bychom měli a mohli udělat, abychom prostě tentokrát nepřišli o to vedení, bude to trochu jiná situace, dojde k velice zásadní transformaci naší společnosti, našeho průmyslu a jde o to, abychom si udrželi tu technologickou e, převahu, to první místo, to vedoucí roli, tak jako tomu bylo v minulosti. Děkuji. Paní Tojer za SD. Děkuji. Já bych také chtěla eh, velice ocenit to, co jste říkali, byť jsem eh, slyšela zde přímo pouze až tu druhou část vašich vystoupení. Z JRC vždycky dostáváme velice důležité zprávy a data pro nás, jakožto lidi, kteří musí činit rozhodnutí a je velice důležité mít informace i o takto špičkovém výzkumu. Já jsem dnes dopoledne byla ještě doma v Itálii, v Lombardii a e, někteří lidé, se kterými jsme se setka, jsem se setkala, e, se e, vyjadřovali právě o JRC a o vaší práci, tak to byla taková zajímavá náhoda. Já bych se chtěla připojit k tomu, co říkala eh, kolegyně, jak s pomocí 5G si udržet naši technologickou suverenitu a také bych k tomu eh, přidala to, jak rovněž si zachovat naše podnikatelské kapacity. Vy jste hovořili o tom, že jsme na prvním místě, pokud jde o robotiku. Máme také špičkové výrobní technologie v řadě důležitých sektorů. A chtěla bych se vás zeptat na základě této studie, kterou si velice pozorně přečtu, jaké rady byste Evropě dali, aby si vedle té technologické suverenity udržela také tu suverenitu a nezávislost výrobní, produkční a průmyslovou. Děkuji. Uh, uh, Za Renew je tady někdo? Pan Linis, děkuji. Rád bych navázal na to eh, filozofické zamyšlení ohledně vedoucí role Unie, jaká by mohla být. Má otázka je, eh, my zda jsme skutečně měli tuto roli v minulosti. Máme určité základní eh, stavební kameny, ale přece jenom Američany eh, těžko můžeme předhodnit. Oni jsou v tomto směru mnohem eh, robustnější a mohli bychom se o nich leco naučit. A ohledně 5G hovoříme o znalostech v Unii, ale jak zajistit marketing napříč celým světem a jak to dokázat, aby svět měl zájem o to, co jsme schopni eh, vyvinout. Není to jenom prostě interní záležitost, musíme ten, eh, tu vůcovskou roli opravdu prokázat i navenek. A pak ještě ke znalostem, k vědě a výzkumu eh, tady bychom tyto věci mohli propojit i s environmentální účinností. Jsme lídři v technologii environmentálního charakteru a e, digitalizace, takže tady je prostě celá řada oblastí, kde jsme opravdu vedoucí silou jako Evropa e, a jak to ještě zvýšit, jak e, tu naší konkurenceschopnost evropskou v tomto směru posunout nahoru. Děkuji. Nevidím nikoho z jde. Takže EKR je další frakce. A zástupce koordinátora tady není. Jako obecnější připomínku či eh, žádost. Hovořili jste o té třetí cestě, o evropské cestě. Já myslím na minulost když se hovořilo o konkurenci těch obou systémů a té možné třetí cestě a ta se ukázala jako iluze nakonec. Takže jak vy byste eh, definoval eh, tu charakteristiku na jedné straně soukromé eh, firmy, na druhé straně ten obrovský stát, takže možná nějaký regulovaný trh, ale jak to všechno provést dostatečně efektivně? To je jedna věc. A pak je tady další otázka. Samozřejmě, když se podíváme na ty statistické údaje a na potenciál Evropy, především teď po Brexitu, náš partner nás opustil, takže obecná otázka jak skutečně využít potenciál celé Evropy. Evropský projekt eh, vždycky spočíval na hledání jakési eh, rovnováhy, vyváženosti, ale teď je tady ta, eh, ten digitální rozměr a my musíme najít takové řešení, kde, které by se neprobítlo do nějakého jednoho, jediného či dvou velkých center, ale myslelo by dál. A třetí otázka, blockchain a energetika. V té vaší prezentaci jste zmínil, že samozřejmě i v této oblasti, v této sféře hraje velice důležitou roli. Mohl byste nám vysvětlit trošičku víc, eh, obsáhleji, jakým způsobem by šlo zajistit, abychom snadněji dosáhli svých cílů v eh, energetické transformaci. A zdali tady nejsou nějaké odvrácené temnější stránky této technologie. Eh, uhlíková stopa a tak dále. Děkuji. A za GUE tady není nikdo, takže teď už jednotliví poslanci a jednotlivé poslankyně. Paní Spiraky, prosím. Děkuji, pane předsedo já mám nějaké základní otázky, eh, ale zároveň mi připadá, že někdy potřebujeme mít víc podrobností o tak důležitém tématu. Za prvé, E, objem finančních prostředků, které bychom potřebovali, abychom investovali do skutečně konkurenceschopného průmyslu v rámci IA. Protože teď je tady, jestli jsem to dobře pochopila, dominantní e, pozice Číny a na druhé straně Spojených států. My jsme někde uprostřed a jsme e, pouze část, součástí té hry mám prostě ty dvě velké firmy, Ericsson a Nokia, Stačí to, jak můžeme jít ku předu tak rychle, jak je jen možné? A druhá základní otázka je tato. Skutečně si myslíte, že co se regulace týče, tak můžeme eh, jít cestou eh, těch cílů v oblasti kryptoměny. Eh, ono to vlastně všechno probíhá mnohem rychlejším tempem, než je naše tempo e, při přijímání nových legislativních nástrojů, které by pokryly ty nové věci, nové fenomény. Děkuji. Teď je tady na řadě pan Pekarínen, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Umělá inteligence dalo by se eh, vysvětlit, do jaké míry náš eh, úspěch závisí na technologii 5G a kvantum počítačích. Ptám se na to proto, protože už víme, že i dnes v některých zemích byly učiněny poměrně výrazné kroky směrem k technologiím 6G. Takže jak se tato dvě témata, 5G a kvantum computery, které my v Unii nemáme, na rozdíl od třeba Spojených států či Číny, jak tedy to, to vidíte v této oblasti? Prosím, pan Radby, chtěl, chtěl jste mluvit? Ne, dobře. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat eh, za eh, práci odvedenou na zprávě o 5G a také o tom tedy že je třeba upozorňovat eh, na možná nebezpečí, která jsou eh, spojená eh, s rozvojem 5G No, důležité je, aby mezi sebou členské státy eh, koordinovaly svůj postup a jeden z těch dokumentů hovoří o tom, že členské státy budou muset zajistit, aby přijali eh, opatření eh, pro to, aby regulační orgány mohly odpovídajícím způsobem řešit různé problémy. V té říjnové zprávě se hovoří o různých rizicích a také o tedy členské státy, že budou muset přijmout různá opatření. A já se chci zeptat, jaká je ta současná úroveň přípravy, jaká opatření již byla přijata. Jakým způsobem se zaručí integrita eh, jednotného trhu, pokud třeba členský stát eh, se, eh, jeden členský stát se rozhodne nějaký podnik vyloučit a jiný nikoli. A pokud jde o systém evropské certifikace, ten bude nějakým způsobem fungovat? Takže nikdo další už se nehlásí. Dám teď slovo našim řečníkům. Na, aby mohli odpovědět, případně nějak, učinit nějaké závěry. Děkuji, pane předsedo. Eh, určitý počet otázek se věnoval určitému jednomu tématu, tak já se pokusím je eh, tyto otázky sloučit a pokud příslušní poslanci nebudou spokojeni s odpovědí, no tak se k tomu vrátíme. Je tady zřejm, eh, opravdu zřejmé, že tady je téma jak udržet eh, tu vůcovskou eh, pozici v oblasti robotiky a eh, v zásadě jak si nalézt tu svou vlastní cestu. To je určitě téma. A když hovoříme o umělé inteligenci, tak hovoříme o metodách, která, které jsou nějakých 50-60 let staré, ale co se v posledních letech změnilo zásadně, je objem údajů a e, ta přesnost. A to je vše, co učinilo tu obrovskou změnu. Je tedy jasné, že strategie bude muset být více e, úrovňová nebo jít více směry najednou. Není tady pouze jeden jediný cíl ale je také zřejmé, že větší kontrola evropských eh, eh, dat eh, a také zvyšování schopnosti zpracovávat ty, ta data, to bude zásadní, to je zásadní. A k otázce ohledně 5G je také to měnící se paradigma až do posud. V zásadě Eh, jsme měli co dočinění, či máme co dočinění s rostoucím objemem dat, která eh, jsou eh, agregována ve velkých infrastrukturách. A teď se posunujeme k internetu věcí, či smyslu, takže ty eh, počítačová paradigmata se budou měnit. Nebudeme mít ta, eh, ty cloudy s eh, velkými datacentry, budeme mít čím dál tím víc zpracování, eh, které prostě bude eh, eh, už na tom samém kraji, jako tak, jak to probíhá třeba u telefonu a také na satelitech a tak dále. A bude se vlastně transferovat mnohem menší objem dat, protože se budou zpracovávat odděleně. Takže ta, ty platformy jsou velice v tuto chvíli silné, protože jsou tam agregáty agregované, agregovaná data. Ovšem, když eh, změníme paradigma, tak eh, vznikne prostor a kam ten prostor potom povede, to je ta velká výzva. Každopádně je to obrovská šance, obrovská příležitost a kolega k tomu jistě ještě řekne víc a zabí, bude se zabývat 5G eh, od bezpečnosti a tak dále. Eh, jak tady bylo řečeno, jediná šance je spolupracovat, pracovat eh, pohromadě, společně, jak jste to řekl, to je Eh, jednoznačné. Myslím, že jste to také eh, řekli velmi dobře k blockchain. Tam si myslím, že nemám až tolik co dodat. A myslím si, že otázka 5G je velice propojená eh, s tou změnou vedoucí k internetu věcí a k tomu, co nazýváme processing on the edge. A Myslím, že to je z mé strany asi v tuto chvíli všechno. Dám slovo Alexandrovi. Takže jak eh, nejenom eh, si udržet technologickou svrchovanost, ale zároveň také zvyšovat eh, naší pozici v oblasti technologie a tak dále. Tady vlastně je ještě e, otázka blockchain jedna z velkých výzev, a zase není to úplně nové, protože, jak tady bylo řečeno, e, to už jsou dost dávné věci, ale je e, pravdou, že my se držíme těch velkých mega společností, a Evropa na druhé straně není e, něco jako Spojené státy, e, kde prostě, e, když jedna firma padne, tak ji ostatní pozrou. Tady je ta situace odlišná. My tady máme mnohem více menších firm, a to se bude vlastně vztahovat i na oblast 5G. Konvergence je pro nás klíčové. Jeden z, no, z velkých témat, s kterými si Evropa bude muset poradit v nasledujících letech, je otázka integrace umělé inteligence, eh, konver, eh, a zároveň eh, je tady otázka těch chytrých sítí, smart grids, a my musíme eh, umělou inteligenci a blockchain dát dopředu. A pak je tady ta myšlenka třetí cesty. To je dost obtížné, protože jsme o tom samozřejmě hodně slyšeli. I teď se hovoří v té e, oblasti technologií o možné třetí e, cestě. A z našeho výzkumu vyplývá, že je vždycky velice obtížné centralizovat tu případnou třetí cestu v Evropě. A my máme určité klíčové základní hodnoty, Máme určité e, regulační nástroje, jsme prostě e, jiní než Čína či Spojené e, státy v tuto chvíli. My tady máme i určité etické principy, etické hodnoty, které se snažíme uplatňovat a jistě by se mohlo diskutovat o tom, co si pod tím kdo představuje, ale je to něco, co eh, je nám vlastní. A pak samozřejmě je velice obtížné eh, ohledně regulace těch kryptoměn udržet si povědomí o všech těch vznikajících eh, kryptoměnách. Je třeba anticipovat, abychom věděli, co tak asi bude potřeba regulovat do budoucna a co by mohlo být využité pro budoucí e, regulaci. Je to obtížný proces, ale nepochybně můžeme už teď začít vytvářet určité hlavní směry pro e, budoucí regulaci kategorizace e, aktiv, to, co je teď vlastně předmětem regulace a co je mimo a co se obojí vztahuje k financím. blockchain, tak to je zase taková dvousečná zbraň. Všichni o tom hovoří a Zároveň jsou tady ty nové protokoly, které také hovoří jasnou řečí. Blockchain nám také dává nové eh, šance v oblasti chytrých sítí, v oblasti chytrého eh, eh, řízení věcí, v oblasti tzv. smart ways, které se těžko definují, to je pravda. Tady jde o automatizování těch chytrých sítí, abychom se, abychom prostě byli efektivnější, abychom ušetřili roli do budoucna. A e, pak je tady otázka e, takzvaných energy trading markets. E, nepochybně tady můžeme uplatňovat umělé eh, agenty, kteří budou vyjednávat eh, energetické eh, ceny a tak dále. Na jedné straně blockchain může být docela negativní pro životní prostředí a zároveň nám může umožnit vyvinout mnohem efektivnější způsoby obchodování a řízení. Tady byla taky otázka, jakým způsobem můžeme postupovat a jak to bylo také v minulosti. Já si myslím, že to je kombinace Máme tady, v podstatě se to točí kolem důvěry u těch technologií. A důvěra celosvětově je důležitá. A v podstatě si to vnucuje určitý rámec. O to jde. To znamená, jde o to, aby tady byla v podstatě určitá výhoda Příklad je GDPR. Všichni říkali, že to zabije průmysl. A ne, teď to spousta vlastně států eh, přebírá. Kalifornie přijala legislativu, která je velmi podobná GDPR. A víte, že Zuckerberg byl na kongresu, kde říkal, že v podstatě Evropané měli možná pravdu. Takže je to také propojeno s digitalizací a s životním prostředím a může to být tedy výhodné. Takže to záleží na nás. A je to prostě příležitost. Signora Toja hovořila o tom, jak to vypadá z hlediska výrobních podniků. Tady jde o to, aby se vytvořil rámec. V podstatě evropská legislativa. A všichni, kdo by přišli do Evropy, by museli přijmout tato pravidla hry. Takže eh, to by mělo být také výhodné i pro malé podniky. A pokud toto neprotlačíme, tak budeme mít velký problém. Děkuji, děkuji mnohokrát. To byla velice zajímavá prezentace ukazuje, že technologie jsou vždycky takové ambivalentní a je to otázka regulace a v podstatě má to také sociální dimenzi, takže děkuji mnohokrát. Já myslím, že opravdu i v budoucnosti budeme mít ještě spoustu otázek, takže děkuji. So now we can go to item. Takže můžeme nyní přejít na bod 4, to znamená sdělení komise Evropskému parlamentu, radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a ohledně bezpečného zavádění sítí 5G v EU. A já bych chtěl tady přivítat pana Miguela Gonzáleze Sancho Bodera, který je šéfem jednotky, která se zabývá kybernetickou bezpečností a pracuje tedy na úrovni DG e T. Máme teda hodinu na toto téma nyní. A znovu opakuji, prosím vás, abyste dali najevo, že máte zájem, že chcete vystoupit v diskusi. A nyní vám dám slovo a můžete prezentovat eh, vaši přednášku 10 minut. Good afternoon to you all. Thank you very much for Děkuji mnohokrát za tuto příležitost, že mohu tedy prezentovat tuto eh, přednášku. Mám tady některé slajdy, takže bych je použil. Je to připraveno. Takže já v podstatě velice stručně se zaměřím tedy na relevantnost 5G a na mobilní technologii a zvláště na relevantnost hlediska bezpečnosti. A pokusím se vysvětlit také to, co bylo publikováno 29. ledna. Tomu se říká Toolbooks, to znamená nástroje na snižování rizik v této oblasti a vydala to v podstatě komise. Takže nejdříve 5G je tedy technologie, která se týká transformace a nejde jenom o to, abychom tady aktualizovali eh, v podstatě technologii, která již existuje, z hlediska 4G, ale 5G a tato technologie by měla transformovat naši společnost a naši ekonomiku. Je jasné, že probíhá velká diskuze ohledně bezpečnosti v oblasti technologií 5G. A vzhledem k tomu, že nikdo v podstatě neunikne této technologii a společnost bude v mnohem záviset na této technologii. A vzhledem k tomu, že trhy v celé Evropě jsou vzájemně propojeny, tak eh, to samozřejmě generuje určité znepokojení z hlediska bezpečnosti. Sebenepatrný incident může mít obrovský dopad. A eh, samozřejmě, že to také souvisí s vývojem technologií, které se mnohem více opírají o umělou inteligenci na té centrální úrovni, ale také na okraji těch rizik bezpečnosti. To znamená, že ten přístup, který se aplikoval až do posud, se může projevit jako neuspokojivý nebo nepostačující v budoucnosti. Proč tedy se máme natolik zabývat bezpečností 5G? Jedná se o proces a rozvoj, rozvinutí těch sítí 5G eh, probíhá v současnosti v Evropě a to dosti mm, jaksi intenzivní, témat, eh, intenzivní rychlostí. Jsou tady, eh, jsou tady zkoušky, jsou tady pilotní projekty, které probíhají v celé Evropě. Ale eh, samozřejmě mm, není to záležitost eh, blízké budoucnosti Není možné tedy rozvinout 5G eh, v úplné podobě. Okamžitě bude to potřebovat několik let. Takže my se musíme nyní zabývat už touto otázkou bezpečnosti, protože víme, že tady ve hře jsou velké investice, zvláště subjektů, kteří podnikají na trhu. A v této souvislosti je nutné si uvědomit, že minulý rok eh, v politické diskusi a také v diskuzích veřejnosti se hodně diskutovalo právě o otázce bezpečnosti 5G. Rada tehdy požádala komisi, aby se zabývala touto záležitostí, a sice v březnu. Komise se pustila do této práce a vypracovala seznam doporučení. A to proto, aby se mm, práce, které se zabývají bezpečností 5G, probíhaly v určité stanovené struktuře. To probíhalo v rámci směrnice, která byla přijata. Účastnilo se toho, účastnili se toho jednotlivé subjekty, také agentura ENISA. A tato skupina se měla tedy zabývat bezpečností a měla navrhovat určité směry dalšího vývoje. Takže to je proces, který byl zahájen v březnu a my jsme tedy začali tím, že jednotlivé členské státy realizovaly vlastní rizikové studie z hlediska 5G, a to bylo v létě. V říjnu potom byla vydána riziková studie evropská, byla, bylo to schrnutí všech těch celostátních eh, vyhodnocení rizik v oblasti 5G. A poslední etapa, kterou jsem uvedl, to byl leden tohoto roku. A tehdy tedy mm, byla, byla přijata, byly přijaty nástroje, které měly zmírňovat rizika, která souvisejí právě s bezpečností 5G. A tyto nástroje byly stanoveny na základě vyhodnocení rizik, ke kterému došlo v říjnu. Takže První problém byl identifikován a ten spočíval v tom, jak sjednotit metodiku všech členských států z hlediska té rizikové studie nebo studie o rizicích. Agentura ENISA se snažila zmapovat jednotlivá rizika z hlediska sítě 5G, také jednotlivé články a zranitelnost jednotlivých prvků, zranitelnost jednotlivých hodnot a také byly vypracovány scénáře s jednotlivými kategoriemi rizik. Některá rizika jsou technické povahy, to znamená, týká se to konfigurace, buď je to příliš jednoduchá konfigurace. A dále se zkoumaly, zkoumala různá rizika hm, hrozeb. Um, Eh, také státní eh, faktory, tedy faktory, které souvisejí se státem. A pak je tady otázka jaksi mm, rozsahu rizik. Rozvoj této technologie mm, v podstatě se opírá mnohem více o umělou inteligenci a softwary mnohem více než v minulosti. A to má nepopiratelný dopad na eh, úroveň jednotlivých rizik. A v této souvislosti je nutné si vědomit, že členským státům se zatím nepodařilo dospět k nějaké konsensu. Eh, studie se opírala o rizika a jednotlivé definice rizik. Po vyhodnocení rizik na základě těch vnitrostátních eh, posouzení eh, rizikovosti, eh, což bylo realizováno v minulosti, a což také mm, vyplývá z práce ENISY. To znamená, je to vlastně výsledek také skupiny, která se zabývá spoluprácí v této oblasti. Jinak řečeno, my tady tedy nepostupujeme obvykle, kdy je prostě návrh komise, pak se to vyjednává. Ne. V tomto případě ten výsledek nebo ten produkt je přímým výsledkem určité politické dohody. Takže se vypracoval tento, tyto nástroje a seznam opatření, která se musí přijmout z hlediska technologie, z hlediska podpůrných eh, přístupů. A dále se také eh, definoval celý, celkový plán snižování nebo zmírňování těchto rizik. Co to znamená? Znamená to, že tady byly různé scénáře, které byly identifikovány jednotlivými členskými státy a těm scénářům odpovídají určitá opatření která tedy mají odpovídat nebo reagovat na tato rizika. Například riziko závislosti na jediném dodavateli technologie. Jak napravit nebo skorigovat tuto situaci. Nakonec máme také seznam doporučení, která byla vypracována na adresu členských států a také komise. Jedná se o osm strategických opatření, 11 podpůrných opatření a týká se to především posílení eh, toho regulačního rámce. Také subjekty mobilních eh, sítí musí eh, přijímat tato opatření, pak jsou tam doporučení pro dodavatele, dále je tam vytvořen profil rizik a Hovoří se také o posílení kapacit a pak jsou tam opatření, která jsou více technické povahy. Eh, hovoří se o specifickách eh, rozvoje těchto sítí a tak dále. Takže to je schrnutí těch jednotlivých opatření, která jsou doporučena. A pak, jak jsem již uvedl, opět v oblasti metodiky tato opatření musí nebo mají odpovídat těm jednotlivým rizikovým scénářům, které byly eh, vypracovány v říjnu. My říkáme, že tato rizika jsou eh, velmi komplexní, složitá a měla by být řešena v souhrném opatření a také eh, souhrným přístupem těch členských států. Ale je tady určitá Eh, možnost přizpůsobovat eh, uplatňování těchto opatření z hlediska harmonogramu v těch jednotlivých členských státech. Ale stále se zde jedná o společný přístup. To znamená, jedná se o plán snižování těchto rizik. Například tam máme scénář rizika dvě. Přístup, dostupnost těch sítí, kdo má přístup k sítím. A tady se zmapovala celá řada opatření nebo souhrn opatření v této oblasti, například posílení regulační kontroly nebo mm, posílení efektivity a pak se stanovily určité parametry z hlediska implementace nebo provádění těch opatření. Znovu je důležité uvědomit, že je to závěr, ke kterému dospěly členské státy Členské státy se dohodly na tom, že tato opatření jsou nejdůležitější v rámci hormonogramu, který si stanovili. Takže jaké jsou tady závěry z hlediska, eh, závěry z hlediska těchto nástrojů? Doporučuje se členským státům, aby posílili eh, bezpečnost, aby vypracovali profil rizika dodavatelů, A komise na své straně musí přinášet podporu eh, těmto členským státům v rámci nástrojů, které má k dispozici. Takže to, tento dokument byl vypracován, byl doprovázen také deklarací ze strany Evropské komisy, kde se připomínaly tři aspekty. Evropská komise jasně podporuje tento přístup používání těchto nástrojů. Za druhé doporučuje členským státům aby přistoupili k rychlému provádění těch různých opatření. To znamená, aby do dubna se uplatnily tyto nástroje, využil se ten rozjezd. Dále je tam připomínáno, že také na úrovni Evropské unie jsou nástroje, které mohou podpořit tento proces. Jde o to, aby se podporovaly inovace a aby se využily programy, které zde existují. Pak jsou zde pravidla, které se týkají telekomu nebo bezpečnosti. Dále se tam hovoří o spolupráci v oblasti kybernetiky. I to by mělo být jaksi využíváno. Pak je tam problematika standardizace v této oblasti. Hovoří se také o přímých zahraničních investicích a další opatření tam figurují jako například veřejné trhy, programy Evropské unie, jakým způsobem může dimenze bezpečnosti být zabudována do těchto evropských programů. A dále Jde o to, aby se eh, připomněla existence těchto nástrojů a aby se zdůraznilo, že komise má v úmyslu je využívat tak, aby posílila bezpečnost, která souvisí se scénářem 5G. Děkuji. My mnohokrát děkujeme za prezentaci a začneme opět koordinátory. Máte každý tři minuty za EPP, Paní Dagrasa Carvalho. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také mnohokrát za prezentaci. Jak již dnes eh, zaznělo, technologie 5G je technologií eh, transformativní. Bude velice důležitá pro celou společnost, eh, pro hospodářství a bude určitou páteří také pro ty kritické služby. A abychom ve všem tomto byli úspěšní, potřebujeme technologické vedení v rámci silného regulačního rámce, který bude etický, zaměřený na člověka a je k tomu také zapotřebí důvěry. A toto sdělení je velice důležité právě pro vybudování důvěry v to, o čem zde hovoříme. Máme zde eh, hodnocení eh, rizik a máme zde také tu sadu doporučení pro členské státy. A já se chci zeptat, jakým způsobem eh, probíhá implementace na úrovni členských států. Reagují všechny členské státy tak, Eh, jak si, podle toho, jak si to komise představuje, jaké jsou rozdíly mezi členskými státy, jakým způsobem probíhá monitorování a také asistence při implementaci všech těch opatření. To bude velice důležité, protože nemá smysl mít eh, nějaké hezké studie, když potom ta příslušná eh, doporučení nejsou řádně implementována. Děkuji. Za SND paní Toja ne, nechcete hovořit? Já se omlouvám eh, ostatním vystupujícím, protože jsem, eh, že jsem přišel pozdě, ale také se změnil pořád jednání. Musím eh, poděkovat za vypracování této studie o zabezpečení 5G a za prezentaci. Je jasné, že nyní je to na členských státech. Oni musí čelit možným útokům, které by mohly ohrozit veškeré aspekty našeho každodenního života. Eh, představme si třeba nezávislý automobil, který bude řízen eh, pomocí technologie 5G, tak s tím je, bude spojena řada rizik, pokud to nebude náležitě zabezpečeno. Musíme se skutečně eh, podívat na tyto problémy společně, koordinovaně ale eh, v také se v tom dokumentu hovoří o tom, že členské státy budou muset eh, zajistit přijetí opatření a také dát pravomoci regulačním orgánům, tak aby mohly oni, tyto orgány, adekvátně čelit rizikům. V té říjnové zprávě se identifikovala rizika a nyní nám komise říká, že členské státy musí přijmout eh, ta opatření a já bych se chtěl zeptat, jaká je ta úroveň připravenosti postoupilo se eh, nějak eh, kupředu, pokud jde o opatření s ohledem na tu lhůtu eh, duben 2020 a jak se zajistí integrita vnitřního trhu, pokud nějaký členský stát se rozhodne jeden podnik vyloučit a jiný stát ho nevyloučí. Jakým způsobem budeme čelit problémům s ochranou s osobních údajů případě, že třeba nějaký členský stát podle rané legislativy eh, musí z bezpečnostních údajů eh, zpřístupnit eh, tato data a potom je zde ještě otázka celoevropské nebo celounijní certifikace. Děkuji, pane předsedo. Komise prohlásila, že Huawei by se mohl účastnit výběrového řízení na vybavení 5G v Evropě a že pravidla jsou přísná a že členské státy a subjekty, jak jste vysvětlil, budou mít eh, právo je eliminovat z důvodu eh, bezpečnosti a závislosti. Ale je tady problém. My zatím nemáme relevantní mechanismus, který by umožnil ověřovat eh, státní podporu v třetích státech jasné, že některé země se chtějí rozloučit s touto společností, ale pravdou je, že máme velké spoždění z hlediska 5G. Eh, Víte, že USA hovoří o možném partnerství s Ericssonem a s Nokia, nebo dokonce s oběma. Takže já si kladu otázku ohledně evropského vybavení, které by mohlo být kontrolováno Američany. My tady vlastně necháme eh, odpovědnost na členských státek. Není tady nebezpečí geografických rozdílů z hlediska 5G a firmy Huawei. Neděláme tady chybu, když podporujeme příliš eh, tyto snahy a nebudou to v podstatě podporovat USA. Nejsou tady určité priority z hlediska strategické podpory 5G v Evropské unii? the Greens. Děkuji a za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že telekomy, když se jedná o investování do 5G, tak se především starají o ceny, o to, co je nejlevnější. To je pro ně nějaká alternativa. A zároveň Chceme evropská řešení a evropské firmy nabízejí ta nejbezpečnější řešení. Takže jak se tímhle zabývat podle komise, když je tady vlastně nejbezpečnější eh, technologie, ale trh nepodporuje investice v této oblasti. Eh, nejsou tady členské státy či komise povolány k tomu, aby toto korigovali? Já jsem si nevšiml, že eh, ID už je teď před zelenými, není to žádný problém. <laughs> Já si vždycky rád kolegu vyslechnu. Pan komisař Breton nedávno tvrdil, pokud jde o Huawei, že všechny v Evropě přivítáme, ale že také máme určitá pravidla. Máme i pravidla v oblasti telekomunikací a tady jsou poprvé zcela jasná. Já teda vycházím z toho, z toho sdělení, o kterém e, dnes hovoříme. Komise tam předkládá ten toolbox, tu sadu nástrojů e, a tím vlastně na členské státy klade zodpovědnost za přijetí příslušných opatření. Před několika dny e, v, v reakci na toto sdělení Huawei oznámila, že vytvoří některá výrobní centra v Evropě, aby zmírnila eventuální skepticismus Evropanů a my jsme teď eh, ve fázi určité, určitých nejasností, určitých pochybností, eh, pokud jde o vytvoření vztahů s Huawei. A hodně se také hovoří o eh, strachu nebo o určité nesmělosti Evropanů, evropských podniků vůči tomuto čínskému výrobci. Já se domnívám, že je velice důležité, že komise jas, zaujala jasné stanovisko, pokud jde o rizika spojená s technologií 5G a s tím, že se toho zavádění případně budou účastnit eh, zahraniční subjekty, tedy subjekty mimo Evropskou unii. A pokud eh, komise nechce nějak urazit Huawei, chce uchovat ten dobrý diplomatický vztah, tak eh, to je jasné, ale na druhou stranu je třeba se zabývat eh, i dobrými podmínkami pro evropské společnosti. Před eh, několika dny se hovořilo o tom, že jedna společnost, která je jedna z mála, které jsou schopny konkurovat Huawei při rozšíření technologie 5G, tak tato společnost si stěžovala, že je ponechána osamocena a zde samozřejmě bude třeba také posílit konkurenceschopnost evropských podniků. O tom se také hovoří. A mne by zajímalo, jakým způsobem toto vidí naše společností, které eh, říkají, že někdy dostávají více podpory ze zemí eh, mimo Evropskou unii. Takže máme v nástroji pro propojení Evropy CEF nebo v horizontu eh, nějaké prostředky pro to, abychom podpořili naše společnosti. Děkuji. Okay, thank you. Thank you very much. Now... Děkuji. A za EKR Nikdo? Můžete nám prosím ještě vysvětlit, eh, jaké je vlastně eh, postavení té sady nástrojů. Já vím, že to je doporučení, ale hovořilo se o tom, že členské státy jsou eh, jaksi rozděleny a země jako Polsko, Rumunsko a Estonsko by chtěli, aby ta pravidla byla přísnější. Jsou to tedy jakési minimální požadavky, potom zde máme Spojené státy a Německo, Eh, a to jsou země, které by zase chtěly mít eh, méně přísná ta pravidla. Takže eh, jaký je ten společný jmenovatel? Jsou ta opatření v té sadě nástrojů pouze jakými si minimální požadavky? A potom ještě mám otázku, která se týká transatlantických vztahů. Zde víme, že Mike Pompeo řekl, že Spojené státy nikdy uh, neumožní, aby informace o vnitřní bezpečnosti eh, sputovali po nějaké síti, ve kterou američané nebudou mít důvěru, kterou nebudou považovat za dostatečně bezpečnou. A já se chci zeptat, zda ta sada nástrojů nějakým způsobem řeší i tento problém. A budou na transatlantické vztahy mít případně i eh, dopad různé postoje členských států Evropské unie? Now GUE, is eh, anybody... Je tady někdo za GUE, kdo by si chtěl vzít slovo? Na eh, hradník za koordinátora ne, takže teďko poslankyně a poslanci jednotliví. Nejprve pan Gottler. Děkuji. Děkuji komisi, děkuji za eh, ty informace o souboru nástrojů a 5G. Já jsem sedmi, sedm let pracoval eh, právě v té oblasti kyberbezpečnosti a myslím si, že zrovna ta naše dvě témata eh, se eh, by měla především zabývat architekturou 4G, tak to je otázka zásuvek připojení. A co když to bude tedy jeden prodejce, který bude mít vlastně všechno tohle k dispozici pro jednu síť? A jak e, zajistíme, že tady prostě nevznikne v tomto směru nějaký problém? Protože e, země, které by podepsaly program proti eh, Unii, tak by měly být vyloučeny z 5G podle mého názoru. A tady prostě eh, když budeme mít pouze jedno jediné eh, Is the advice clear enough? to exclude vendors like Huawei. Bude mít jeden switch, tak to bude jeden prodejce a jak to tady zabezpečíme? Nevzniká to řada otázek? Paní Tojer je další, prosím. Já bych našemu milému hostu chtěla říct dvě věci. Mám eh, několik eh, otázek, eh, které se sebou na první pohled eh, navzájem nesou, eh, nesouvisejí, ale já podporuji tuto eh, technologii. Byla jsem pro podporu uvolnění toho slavného pásma 770, bez kterého bychom 5G nemohli rozvíjet, ale mám určité pochybnosti. Týkají se toho eh, celkového kontextu. Četla jsem o tom nějaké články. My jsme ověřovali eh, zdravotní dopady této technologie 5G. Já jsem se na to ptala i komise. Určitě nechci blokovat 5G, ale je třeba, abychom si všichni uvědomili, co to sebou ponese, protože hovoříme o tom, že tam eh, jaksi to pokrytí tou sítí bude samozřejmě výhodné, ale bude tam jaksi více těch jednotlivých bodů těch vysílačů. A e, myslím si, že to tedy e, jaksi s vaší prací, e, respektive možná to s vaší prací nesouvisí, ale přesto se na to ptám. A potom je tam otázka ve smíru. Myslím si, že 5G budou používat jak program Galileo, tak eh, Copernicus a chci se zeptat, zda by eh, to rozvíjení technologií 5G mohlo nějakým způsobem ovlivnit eh, fungování Galilea a Copernicus. Zabývali jste se tím a za třetí, my jsme cítili určitý tlak operátorů v některých zainteresovaných zemích, když se začalo hovořit o 5G. A pokud se podívám na tu vaši zprávu, tak tam se hovoří o tom, že členské státy eh, eh, prozatím eh, jak si aplikují ty průkopnické sítě 5G pouze v míře 16%. Je to podle vás málo, anebo je to tedy podle vás normální tato míra, a nebo je to určitá, určité zdržení se na straně operátorů, kteří zatím na to nechtějí, za to nechtějí moc utrácet? Благодаря ви, господин председател. Приветствам. Děkuji vám, pane předsedo. Já Vítám eh, ten soubor nástrojů k 5G. Domnívám se, že to je krok správným směrem ke sdílenému evropskému přístupu. A zároveň jsme tady svědky otevřené konfrontace mezi Spojenými státy a Čínou ohledně Eh, rozvíjení těch sítí 5G v Evropě. Jeden po druhém se eh, členské státy Unie rozhodly jednostranně ohledně přístupu k zahraničním dodavatelům 5G. Vzhledem k tomu, že ten soubor nástrojů, ten toolbox je pouze Eh, doplňujícím eh, krokem, či je, eh, není, není povinný, je fakultativní. Jak to bude vypadat s dalším rozdělováním evropského trhu? A teď ještě s rozvojem 5G a ohledně toho souboru nástrojů. Evropská komise naznačila, že se bude zabývat relevantními dopady na zdraví, ale doposud to tak vypadá, že jsou tyto aspekty přehlíženy tady vlastně nemáme zatím v Unii k dispozici žádný odhad dopadu této technologie na zdraví člověka a na e, prostředí, ve kterém lidé žijí. A v některých případech, jako třeba v Belgii, jsou zaváděna moratoria na technologie 5G právě z hlediska zdravotních e, problémů e, eventuálních. Co budete dělat v této v souvislosti vy, paní Gagosi. Děkuji. Skutečně musíme investovat do eh, výzkumu a rozvoje v 5G v Evropě, protože jinak nebudeme schopni vyvíjet inovativní řešení a další hráči, jiní hráči budou růst čím dál tím více. A zároveň jde také o to, eh, aby naši spoluobčané mohli eh, opravdu benefitovat z 5G, tak eh, k tomu budeme potřebovat společný přístup k této problematice. A já se táži, co skutečně Evropská komise dělá pro to, aby se tady zajistil takovýto společný přístup, tak jak to tady již bylo řečeno před řečníkem. Jednotlivé členské státy berou na sebe jednotlivá individuální rozhodnutí a my tady riskujeme, že žádný žádný společný přístup nebude. Co s tím dělá komise? Děkuji. A pan Korňo je další řečník, prosím. Eh, por razões de atraso do, do voo, não ouvi a intervenção inicial, mas... Eh, Moje letadlo bohužel bylo spožděno, takže jsem si nemohl vyslechnout eh, první přednášku ale chtěl bych se s vámi podělit o určitou úvahu. Já jsem se seznámil se všemi dokumenty a nyní e, společně budeme pracovat na tom, aby tato nová technologická etapa měla sociální dimenzi, protože bezpečnost se nedá oddělit od etických e, hodnot a od služby občanům. Já si myslím, že to musí diferencovat ten evropský model. Já jsem byl zpravodajem zprávy z vlastní iniciativy, eh, která probíhá. Jedná se o Wi-Fi, které by bylo eh, dostupné eh, pro všechny. Takže je to určitý pilotní projekt. A pokud všechno bude probíhat tak, jak je to naplánováno, pokud tady budeme mít financování a budeme mít stejný identifikační systém, Eh, tak abychom všem občanům v celé Evropě mohli nabídnout služby, které je zajímají, tak eh, to bude možnost mít k dispozici bezpečný systém pro celou Evropu. Takže Wi-Fi pro všechny, to je opravdu už určitá reference v Evropě jako systém, který bude dostupný všem, systém, který bude zabezpečen. A nevšiml jsem si, že by tento e, systém byl ve vašem dokumentu. E, takže nemáte e, vůbec v záměru z toho využít nebo nějakým způsobem to zužitkovat? Děkuji. A teď už mohu dát slovo našemu hostu, aby se pokusil odpovědět na dotazy, které tady byly vzneseny. Děkuji za všechny ty otázky. Doufám, že jsem si je všechny dobře poznamenal. A pokusím se s nimi teď tady vypořádat. Nejprve od paní Jessica Vajo, to byly dvě otázky. Jak vypadá implementace? No, ten soubor nástrojů, je něco, co bylo právě schváleno. Myslím, že to všechno eh, z politického pohledu na věc jde velice rychle. Když si eh, vezmeme, že se členské státy s komisí a s ISA eh, sešly, shodly se na evaluaci situace a na opatřeních, která je třeba přijmout, tak to je téměř rychlost internetu v, té evropské, v tom evropském prostředí. Ve sdělení komise Eh, hovoří o tom, že je třeba začít podnikat konkrétní kroky od 30. dubna, což je poměrně brzy a žádný členský stát eh, k tomu nic nenamítal. Takže to je značná rychlost. A my jsme toho hodně zorganizovali. V tom sdělení je například eh, řečeno, že tady vlastně to, mm, ta pracovní skupina, která byla svolána ad hoc k té bezpečnosti 5G, takže se stane stálou pracovní skupinou a začne pracovat co nejdříve. Takže my se již tento čtvrtek sejdeme, abychom pokračovali. Takže opravdu eh, ani nevydechneme. Opravdu eh, je to eh, jízda. Pak je tady další otázka, zazněla z více úst a týká se monitorování a odlišnost mezi členskými státy. Je důležité při odpovědi na tuto otázku si připomenout jednu věc. Samozřejmě, že tady je vnitřní trh, samozřejmě, že je tady otázka soudržnosti vnitřního trhu, to je důležité, ale tady se obi- eh, pohybujeme na teritoriu eh, národní bezpečnosti. Členské státy si z tohoto hlediska mohou eh, přijímat rozhodnutí a samozřejmě jsou tady rozdílné postupy a přitom teda členské státy se rozhodly, že tady prostě budou mít tento společný příklad přístup, který není práv, z právního hlediska závazný, ale který je závazný z hlediska politického. Takže jako členský stát eh, je možné se přihlásit k určitému dokumentu a být jeho součástí a pak monitorování je velice důležitým eh, aspektem celého procesu. Takže tady nejsme v logice eh, toho, že by komise přišla s návrhem a ten potom je schválen eh, parlamentem a radou a ty pak eh, kontrolují implementaci. Monitoring je tak vlastně eh, něco, co se týká členských států, které se chtějí navzájem informovat. Některé jsou dál, některé nejsou tak rychlé, ale monitorování je právě uvnitř tohoto procesu. Pak další čtyři otázky. Jaká je úroveň přípravy? Ono to samozřejmě závisí na úhlu pohledu. Jsou tady rozdílnosti, jak už jsem řekl je tady jeden konkrétní, nyní již bývalý e, členský stát, e, který vlastně monitoroval e, zahraniční firmy, takže s tím má hodně zkušeností s monitorováním zahraničních firm. Jiné státy nemají zdaleka takové pak je tady otázka divergence. Ano, jsou tady rozdílnosti, ale celá myšlenka toho přístupu je mít tady společný přístup, který může být modulován podle eh, odlišností v jednotlivých zemí. Například to načasování. Některé, eh, některá opatření mohou, eh, mohou být přijata později, pokud budou ta rozhodnutí, která je doprovázejí, přijata později. Jak vlastně Eh, bránit tu důvěrnost eh, celého procesu. Eh, tady je samozřejmě bylo uznáno, že tady je důvod k vážným obavám z hlediska potenciální ingerence třetích států, takže je třeba tento, eh, toto riziko zohlednit. A certifikace. Ano, to je také v různých částech toho souboru nástrojů zmiňováno. Je to součástí těch opatření, která ještě budou schválená. Certifikace v oblasti 5G. To se eh, budeme, eh, tím se budeme zabývat. A pak jsou tady ještě tři otázky. Ano, rozliš, eh, rozdílnosti eh, napříč celým územím, ano, to je pravda, ale základem je přístup založený na koncensu a možnost modulovat tu implementaci podle místních možností. Porování poskytovatelů z Evropské unie preferovat poskytovatele evropské No, samozřejmě, tady je to jasně. Evropa je přece otevřený trh a každý se může přijít, pokud hraje podle pravidel. To je ta základní linie. Ale pak jsme také řekli něco, co je jasně e, sformulováno v našem sdělení. Ten aspekt bezpečnosti je něco, čím se opravdu budeme muset hodně zabývat. A e, to při všech těch budoucích výběrových e, či tendrech, které budeme pořádat. Takže komise jako manažer programů Eh, takže tady jsou různé financovací programy eh, Unie, které možná by měly být přehlédnuty, eh, pře, zkontrolovány. Potom eh, otázka toho, že evropské firmy zajímá spíš cena než bezpečnost. No, eh, nezabývání se bezpečností může být docela nákladná záležitost z dlouhodobého hlediska, takže bezpečnost to není jenom nějaké další, eh, něco dalšího navíc, nákup něčeho navíc. Eh, není to pouze otázka pro eh, technické eh, odbory či oddělení. Bezpečnost už má mnohem širší konotace, širší význam. A pak tady byla ještě jedna otázka a zase zmínění konkrétní firmy, ne možná firmy, ale nějakého výkonného kádra jednotlivé eh, konkrétní firmy v tom smyslu, že by Evropa měla podporovat své poskytovatele, jestli je na to připravena. No, jak jsem řekl, v našem sdělení je také zmíněna eh, celá řada programů Unie, které podporují inovace a samozřejmě že se tyhle věci zohlední i v oblasti bezpečnostních záležitostí. Bylo tady zmíněno jedním z řečníků vlastně, že my tady vlastně nemáme e, možnost, jak bojovat proti dotacím z, u třetích států, či jak je kontrolovat. Máme určité drobné možnosti, které se třeba e, týkají detekce případných dotovaných dovozů či dumpingových cen, to je také nástroj, který může být využíván. Vy se ještě ptáte, co to vlastně je tedy ten e, soubor nástrojů, jaký je jeho charakter. Ano, možná, že tady inovujeme, není to návrh komise, je to něco, jak jsem řekl, e, co přichází od eh, jednoty e, East Cooperation Group, což je pracovní skupina, e, kterou, které předsedá předsednictví e, Unie, komise její součástí, vznikla vlastně vlastně na základě toho příslušného nařízení. Není to standardní výbor, je to skupina členských států, ale má e, prostě ten význam, jaký členské státy přikládají. Takže opakuji, tento dokument není právně závazný, ale je politicky e, závazný. A někdy politická, e, politický závazek může jít dál než právně závazný dokument. Pak tady ještě eh, bylo hovořeno o mezi eh, národních vztazích, o vztazích s ministrem zahraničních věcí US. Já musím říct, že z hlediska Evropy to byla velice zajímavá zkušenost reagovat na tlaky z různých stran světa. Byly tady určité hlasy ze Spojených států, z Číny a Evropa řekla něco velice zásadního. My budeme tohleto dělat společně, eh, členské státy a komise, a bude to založeno na analýze k, eh, k rizik eh, dáme si na to čas. A je to Mike Pompeo, který vlastně přivítal ten soubor nástrojů, ten náš toolbox, zajímalo ho to, ale zase ďábel tkví v detailech, to všichni velmi dobře víme a uvidíme, jak to bude vypadat s těmi dalšími kroky. Pak tady zazněla další otázka. V zásadě není možné, či je velmi obtížné e, rozdělovat, činit rozdíl mezi e, jádrem a krajem, core a edge, takže je třeba eh, selektovat ty vysoce rizikové poskytovatele a to bylo vlastně v centru celé analýzy, eh, eh, jak měřit rizika a tak dále. A ten přístup musí být více straný a musíme se také opřít o tu nutnost, kterou jsme si uvědomili, mít tady určitou e, analýzu, určitý katalog opatření. Pak tady byly nějaké dotazy, které byly trošičku mimo to hlavní téma, e, hlavně od paní Toje, e, o aspektech, které vlastně nejsou až tak s předmětem toho sdělení, eh, kde se hovoří o bezpečnosti, například zdraví. Ano, je to ve sdělení zmíněno, ještě se na tom pracuje, je tady to doporučení z roku 99, trochu starší, ale stále platí. A práce postupuje. A, eh, slyšeli jsme různé hlasy a komise se věcí zabývá a probíhá také dialog s eh, Světovou zdravotnickou organizací a je to nepochybně věc, eh, kterou budeme sledovat. Já sám osobně nejsem v této věci až tak kompetentní a teď eh, eh, ta rovnováha 60%. My se domníváme, že ta rychlost přijímání a implementování rozhodnutí v oblasti 5G je poměrně rychlá, ale je pravda, že tady některé členské státy čekají čekají. A ohledně Galilea a Koperníka, tak ta, k tomu se bohužel vyjádřit nemohu. A úplně na závěr. Ano, konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy, jak zamezit tomu, aby tady prostě došlo k příliš velké fragmentaci. Já chci říct, že všechny členské státy se přihlásily k tomuto dokumentu, jak už jsem řekl, a znovu to zdůrazňuji. A ještě k těm zdravotním aspektům, jestli se tady něco zanedbalo, jestli se tím e, zabýváme. Ano, zabýváme a asi bychom měli víc. Společný přístup, na to jsem odpověděl a úplně nakonec. E, e, ve ta analogie z Wi-Fi, jaké lekce se z toho můžou vyvodit. No, my tady hovoříme o nové, jiné technologii, to je jasné, co se týče míry rizika, je to trochu eh, jiná záležitost, ale analogie eh, se možná týká eh, toho přístupu k podpoře to eh, budeme muset ještě proskoumat. Myslím, že jsem se všemi otázkami dokázal aspoň stručně popasovat. Děkuji. Eh, máme ještě 10 minut, pokud by někdo chtěl ještě navázat eh, doplňující otázkou či zeptat se na něco dalšího. Není tomu tak? Dobře. Takže vám musím poděkovat. So now we are going to the next. Takže teď přejdeme k dalšímu bodu. To je bod číslo 5 a máme zde zase eh, zprávu Evropské komise Evropskému parlamentu. Tentokrát se bude týkat eh, roamingového trhu. Vítám panu Besu Terava, eh, který je ředitelem pro eh, roamingové služby v Evropské komisi. Příslušné nařízení bylo přijato v říjnu roku 2015 eh, a nová pravidla ukládají Evropské komisi, aby do 15. prosince 2019 eh, předložila zprávu, která bude hodnotit dosavadní aplikaci této tohoto nařízení na roamingovém trhu. Opět máme na tuto debatu hodinu a pokud se budete chtít přihlásit do rozpravy, tak prosím nějak projevte svůj zájem. A nyní pan Terave má 10 minut na svou prezentaci. Poté zahájíme diskusi. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, děkuji mnohokrát za možnost poskytnout vám aktuální informace o roamingu, především tedy o té zprávě, kterou komise přijala na konci listopadu. A ta e, Zpráva zhrnuje dosavadní e, fungování příslušného nařízení Evropské unie a zvláště pak e, toho režimu Roam Like at Home, RLAH, která je v platnosti od roku 2017 od června. My jsme tedy Eh, se při přípravě té zprávy eh, spolehli na řadu dat od evropských regulačních orgánů a také jsme provedli příslušnou studii. Mám-li to zhrnout, pokud se mi podaří zde eh, pohnout s těmi slajdy, Takže velice stručně dříve než přejdu k eh, dalším podrobnostem. Eh, ta, ten režim Rome Like at Home je zatím úspěšný. Je to velký úspěch pro konečné uživatele v Evropské unii, pro občany, ale také pro podniky. Především pak pro malé podniky, jak to ukazovala i zpráva Evropského parlamentu. Operátoři spolupracují, dodržují pravidla a pokud se snad eh, vyskytly nějaké problémy při aplikaci těch pravidel, tak národní regulační orgány byly schopny ty problémy rychle vyřešit. Výsledky jsou tedy velice dobré. Ještě se k tomu později vrátím podrobněji. Pokud jde o velkoobchodní trh, ten je samozřejmě eh, klíčový pro to, aby dobře fungoval trh maloobchodní. Takže pokud jde o velkoobchodní trh, eh, ten ukázal, že i ty velkoobchodní sazby se rychle snížily. Rychle se snížily především eh, proto, protože zde byly zaplněny určité mezery, ale v podstatě ty, ti operátoři si musí jaksi eh, zaplatit ty roamingové služby a ty jsou eh, jaksi eh, nižší ještě, než byly ty stanovené stropy. Takže operátoři byli schopni své náklady pokrýt. Potom jsou zde operátoři, kteří nemají své vlastní sítě, především ti virtuální operátoři. A jak se oni vyrovnali s tím novým režimem? Zde vidíme, že ti virtuální operátoři si udrželi svou pozici na trhu, alespoň se tedy zdá, že ta pravidla pro ně nebyla příliš zatěžující, ale zároveň se ukazuje, že ti mobilní operátoři eh, klasičtí měli ty eh, sazby pod těmi stropy, tak ti virtuální je měli přímo na úrovni těch eh, stropů. Výsledky zprávy říkají, že vše tedy v podstatě funguje dobře, to nařízení tedy funguje a jaksi eh, je zde důvod domnívat se, že by vše nefungovalo tak, pokud bychom to nařízení neschválili. Pokud tedy jde o maloobchodní trh, po zavedení RLAH, tak eh, se trojnásobně eh, zvýšil hlasový provoz a dokonce 12krát se zvýšil ten datový provoz což ukazuje, že Roam Like at Home byl režimem, který koneční uživatelé přivítali a už se nebojí používat při svých cestách do jiných zemí Evropské unie roaming. Spotřebitelé jsou velice spokojení, ukázal to i Eurobarometr z roku 2017 i 18. A jak jsem již zmínil, zpráva Evropského parlamentu rovněž hovoří o tom, že došlo k, produ- k, jaksi, k, k ziskům i pro malé a střední podniky. Pokud jde o regulaci poplatků a jejich stanovení na domácí úrovni, tam jsme se obávali toho, že když se ty strany na jedné straně zvednou, tak, eh, sníží, tak se na druhé straně zase zvednou. Takže my jsme se obávali, že se třeba zvednou ceny domácí nebo volání eh, do, nebo komunikace do třetích zemí. Ale ty obavy byly přehnané. Vidíme, že i domácí vnitrostátní ceny se snižují stejně tak, jako se snižují ceny do zbytku světa. V tom roamingovém nařízení máme také určité záruky pro operátory. Tak, aby byl podpořen i jejich obchodní model. Máme zde jednak tu politiku FUP, Fair Use Policy, a potom eh, takzvanou eh, doložku udržitelnosti, Sustainability Derogation, kde operátoři mohou se odchýlit od RLAH, pokud eh, skutečně by to ohrozilo jejich obchodní marže nebo jejich ziskovost. Operátoři značně využívají těchto dvou možností, především tedy pokud jde o FUP, 95 operátorů sítí a 78 virtuálních operátorů využívají fair use policies. To je důležitý závěr, ale stejně tak důležitým závěrem je i to, že eh, roamingový provoz, který eh, podléhá těmto dvěma eh, omezením, tedy FUP tak eh, se to eh, týká pouze 6 eh, datového tok, datových toků a 4 hlasových toků. Takže ty záruky fungují. Z pohledu konečných uživatelů zde v podstatě jak si tyto záruky nastupují ve velice omezeném počtu případů. A pokud jde o tu eh, výjimku z důvodu udržitelnosti podnikání, tak tam ta čísla jsou 1,5% na data a 3% na hlasové služby, které tedy podléhají určitému příplatku. Stále ještě se pohybujeme na maloobchodním trhu a eh, řekněme si, jaká byla kvalita služeb. To je naprosto zásadní prvek eh, té služby která je poskytována, především pokud jde o data, protože pokud nemáte rychlost a šíři pásma, tak eh, nemůžete používat eh, ty eh, služby uspokojivým způsobem. A zde jsme zjistili, že existují případy, se kterými se setkalo 14 30 národních regulátorů, Eh, jsou to tedy eh, stížnosti ze strany spotřebitelů, ale také zde panuje určitá nedostatečná transparentnost, pokud jde o komunikaci rychlosti přenosu dat. Proto nemáme jasné důkazy o tom, že kvalita služeb v roamingu je nižší, než pokud je služba používána na domácí půdě. Toto tedy úřad Berek konstatoval a do budoucnosti bude třeba se tím zabývat. A nyní se podívejme na velkoobchod. Toto jsou tedy ty stropy, které nařízení stanovovalo. To není žádná velká novinka. Teď eh, tedy ty poplatky za data jsou 4,5 eura na gigabit a eh, v roce 2022 by se to mělo snížit na 2,5 eura za gigabyte. To jsou tedy ty regulované poplatky a tady tento graf vypadá poměrně složitě, ale jsou to tedy data za rok 2019, kdy ten strop byl 6 eh, eh, euro za gigabyte, ale ty ceny, které jsou skutečně placeny, ty jsou mnohem nižší než ty stropy. Ty modré tečky, to jsou ti eh, běžní operátoři sítí a tam se zcela jasně platí méně, než je ta regulovaná nejvyšší sazba. Pokud jde to o ty oranžové tečky, to jsou virtuální operátoři a tam vidíme, že mnoho těch oranžových teček je na té eh, linii, která ukazuje strop, ale jsou tam i některé oranžové tečky, které jsou pod tou limitní čárou, pod tím stropem, takže existují i virtuální operátoři, kteří byli schopni na velkou obchodní úrovni eh, získat jak si, jak si mít nižší náklady. Pokud jde o pozici virtuálních operátorů na maloobchodním trhu, vidíme zde, že od zavedení Roam Like at Home nepřišli o svůj celkový podíl na trhu, ten zůstává víceméně stejný Dokonce i některé ty tečky jsou nad tou eh, linkou 45 eh, stupňů, což ukazuje, že někde se jejich podíl na trhu dokonce zvýšil. což tedy ukazuje, že ta regulace nebyla pro virtuální operátor žádnou katastrofou. Prostě dokázali si udržet svou pozici na trhu. Na tomto grafu, který je plný různých barev, vidíme tu úroveň nákladů v různých členských státech. Závěr z tohoto slajdu je ten, který jsem již zmiňoval dříve, tedy, že ty celkové velkoobchodní sazby se snižují, stejně tak jako náklady. A nyní závěry jak jsem již zmiňoval na začátku, eh, naše celkové hodnocení, stejně tak jako hodnocení BEREKu, tedy v Úřadu evropských regulátorů, je takové, že se v podstatě eh, nic eh, příliš nezměnilo. Ta dynamika konkurenční zůstává stejná. Je zde samozřejmě otázka, co by se stalo, kdyby to nařízení, po té, co jeho platnost vyprší v roce 2022, eh, kdybychom neměli nic, co by to nařízení nahradilo. A zde se ukazuje, že zde je určité riziko, že by se ty ceny opět zvýšily. Ale samozřejmě je velice obtížné toto takto předpokládat, eh, co by se v budoucnosti stalo. Ale bude třeba to brát v potaz, až budeme nařízení přeskoumávat. Potom Eh, také na eh, trh stále více vstupuje, vstupují aplikace internetu věcí a to vyžaduje mít stálý roaming. Proto máme tedy eh, různé SIM karty, v evropských zemích, které, na které se to nařízení nevztahuje, protože nařízení se vztahuje pouze na dočasné cesty, nikoli na nějaké permanentní používání. A smlouvy mezi operátory poté vycházejí z tržních podmínek. Co bude následovat? Máme zde doložku o okamžitém ukončení platnosti nařízení o roamingu, vyprší 30. června 2022 a musíme se na to začít připravovat. Musíme sformulovat určitou pozici, nejprve v rámci komise, co s tím chceme dělat, a možná jste viděli, že v pracovním programu komise na tento rok je i bod který spočívá v přeskoumání nařízení o roamingu do konce tohoto roku. Jsme nyní na začátku celého procesu. V nadcházejících měsících budeme pracovat na hodnocení dopadu. Velice brzy zahájíme také veřejnou konzultaci a na základě veškerých eh, shromážděných poznatků poté připravíme obecné závěry k tomu, co bychom měli s nařízením o roamingu udělat poté, co jeho platnost skončí. A samozřejmě pokud eh, komise bude předkládat nějaký nový návrh, tak eh, bude potřeba dost času, aby parlament a rada mohli na náš případný návrh zareagovat. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci a nyní zahájíme eh, za EPP eh, bude hovořit eh, koordinátorka. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Vždy je dobré diskuso, diskutovat o něčem, co také fungovalo v minulosti. Takže já bych vám chtěla poděkovat za tuto prezentaci a mm, chtěla bych se zmínit ještě o některých věcech. Hovořil jste o tom, že vlastně bude končit mm, tato dohoda. A víte, že my máme e, vlastně 12 procent všech těch mobilních dat eh, v Evropě, takže je to velmi působivé. A počet eh, volání těch cestujících eh, napříč Evropou se v podstatě zdvojnásobil. My jsme byli velmi početní, když jsme obhajovali tento systém a opravdu to bylo velmi výhodné pro jednotlivce i podniky. A samozřejmě všechny tyto informace by neměly zůstat jenom zde mezi zdmi Evropského parlamentu, ale měly by se dostat k veřejnosti. A my e, si uvědomujeme, že pokud je tady určitý dobrý návrh a trochu dobré vůle, tak evropští spotřebitelé z toho mají velký užitek. To nařízení svědčí ještě o dvou dalších věcech. Jednak to svědčí o tom, že evropské instituce dokázaly odstranit překážku na vnitřním trhu. A dále to také ukazuje, že jsme schopni obhajovat konkurenceschopnost. A to proto, aby Evropa byla lépe zastupována na světové scéně v rámci těch jednotlivých podniků. A byla to také příležitost mm, vyvodit určité poučení v souvislosti s touto legislativou. Jednak eh, to trvalo určitou dobu, než se nám to podařilo a vím, že ne všichni vnímali úplně pozitivně to, co eh, tady Evropská unie chystala z hlediska telekomunikací. Je pravdou, že tento, toto odvětví telekomunikací sice vnímalo, že to je určitá inovace, nicméně jsme potřebovali deset let na to, abychom toto uplatnili. Takže jaké je tu poučení, které bychom z toho měli vyvodit? Měli bychom lépe spolupracovat a reagovat mnohem rychleji. Další věc. Eh, vzhledem k tomu, že došlo k snížení nákladů, tak eh, samozřejmě je vhodné zabránit tomu, aby ty náklady nebo poplatky se vracely nějakými postranními vrátkami v podobě nějakých daní nebo jiných poplatků. Mohl byste nám říci, jak to bude vypadat z revizí tohoto nařízení, kdy k tomu dojde? Mohl byste nám nastínit harmonogram? My se domníváme, že tato revize by měla proběhnout co nejrychleji. A pak, co se týče našich budoucích vztahů vůči Spojenému království, eh, to je další otázka. Až eh, budeme vést eh, vyjednávání, je možné mm, tam diskutovat o opatření, které by našim občanům umožnilo využívat eh, tento systém Roam Like at Home eh, v této zemi, vzhledem k tomu, že je to v podstatě hlavní partner. Děkuji eh, mnohokrát. Já jsem velice ráda kvůli tomu, co jste zde říkal, že tedy některá ta rizika se nepotvrdila, že pro především virtuální operátory se ty náklady velice zvýší a myslím si, že i oni tedy eh, také eh, využili eh, těch změn stejně tak jako koneční uživatelé. Já chci také připomenout, že to nařízení bylo především určeno občanům. Z toho vlastně se eh, vycházelo při přípravě toho nařízení. Nebylo to vůbec eh, snadné, byla jsem eh, tehdy stínovou zpravodajkou k té naší zprávě a pouze jaksi zapojení Evropského parlamentu a podpora komise nám umožnili, abychom eh, ta jednání s radou nakonec eh, uzavřeli. Opravdu to nebyl nějaký zbrklý krok, eh, bylo to promyšlené s ohledem na občany a vidím, že to přináší výsledky. Jsem také ráda, že jsou omezeny, že je tam velice omezený počet těch různých záruk, protože vím, že na začátku zde byly pokusy definovat správné používání velice omezeným způsobem, ale evropští občané mají právo se přesunovat mezi jednotlivými eh, zeměmi, ať eh, za zábavou nebo za prací a nikdo by jim jaksi neměl eh, říkat nebo upravovat, kde jim roaming bude platit podle toho, jestli někam jdou pracovat nebo nikoli. A myslím si, že jste říkal, že i ty eh, náklady v případě těch výjimek jsou poměrně omezené. A také se domnívám, eh, že bychom eh, v, tom příští, v té příští revizi zavést nějaký stálý roaming. Hovoříme o tom, že pokud z vlastní země telefonujete do jiné země Evropské unie, tak eh, že byste měli telefonovat, jako když voláte doma. Ale proč tedy ještě máme ty mezinárodní eh, poplatky? Eh, pokud jaksi pracuj, voláme v rámci Evropské unie, tak by neměly existovat mezinárodní poplatky a mezinárodní volání. Tam je to již také pod, eh, tam to také již podléhá určitým stropům, určitým omezením, ale myslíme si, že i takovéto typy volání by měly podléhat roamingu. A myslím si, že při té revizi nařízení musíte se začít zamýšlet i nad zrušením těch mezinárodních hovorů, protože si myslím, že to je zcela v rozporu s tím roamingovým nařízením. Uh, Děkuji a za Renew je tady někdo? Koordinátor. Hm. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl opravdu poděkovat eh, panu Teravovi eh, za dobře odvedenou práci a zároveň s tím i všem, kteří eh, byli v tomto procesu zapojeni. Měli jsme Eh, za, za začátku těch 5 plus 5 plus 5, 5 víc, 5 eh, eh, minut navíc a tak dále, 5 esek navíc a tak dále. Prostě postupně jsme začali s tou poměrně seriózní diskuzí. Říkali jsme, že to je prostě směšné, že tady není nějaká opravdová snaha konkrétní akce a mám pocit, že jsme opravdu ušli velký kus cesty a řada operátorů eh, nejdřív tvrdila, že musí eh, zvýšit eh, ceny pro ty, kteří, dejme tomu, nikdy nebudou cestovat a říkali, že celá řada mobilních operátorů skončí bankrotem. A jak víme, 8 všech evropských občanů eh, byly eh, předmětem nějakého eh, limitu, teď je to 14 kilobajtů A já se ptám, máme informace o členských státech, některých členských státech, kde skutečně museli zvýšit maloobchodní ceny pro ty, kteří nikdy nebudou cestovat do jiných členských států, jak s tím vyhrožovali z kraje. Máme nějaké informace o, dejme tomu, určitých mobilních operátorech, eh, eh, kteří eh, zkrachovali v důsledku těch opatření, která byla přijata? Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A teď eh, čtvrtá největší frakce, pan Balkia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našemu hostu za zprávu, která byla velice podrobná. Já v zásadě souhlasím s tím, že toto nařízení přineslo pozitivní výsledky jak pro konečné uživatele, občany, tak také pro podniky a v podstatě pro celou Evropskou unii. Je dobré, že ty velkoobchodní sazby se snížily. Nicméně, navzdory těm pozitivům, Eh, respektive protože to tady všechno funguje dobře, tak bychom se měli zaměřit ještě na ty věci, které je možné dále zlepšit. Já se vlastně eh, také si zaměřím na to, co říkal předřečník. Pokud tedy operátoři, tedy zdá operátoři reagovali eh, pozitivním způsobem ve všech členských státech, anebo zda zde byly nějaké rozdíly, které třeba mohly vyplývat z toho, že nějaký operátor je eh, jaksi v, usazen eh, v zemi, kam hodně přijíždějí turisté a podobně. Dále, v roce 2015 jsem si všiml, že někteří operátoři začali eh, vyžadovat poplatky za některé služby, které byly dříve poskytovány zdarma, proto, aby si kompenzovali ušlý zisk z roamingu. Chtěl bych se zeptat, zda komise monitorovala tento aspekt, který, pokud jde o náklady pro spotřebitele, považuji za něco velice zásadního a významného. 30. června 2022 nařízení vyprší a e, Samozřejmě, že mezi tím proběhne veřejná konzultace, ale chtěl bych se zeptat, zda ještě, zda již nyní má komise nějakou představu o tom, e, na které další věci by se zde mohla zaměřit. A na závěr bych se chtěl zeptat na ten vztah se Spojeným královstvím. To bude toto nařízení aplikovat do konce tohoto roku, ale chci se zeptat, zda v těch vyjednáváních se Spojeným královstvím se hovoří o tom, eh, že by naši občané mohli RLAH používat v Británii stejně jako v Evropské unii. Děkuji. Greens, Teď zelení, kdo za ně bude mluvit? Prosím. asi to bude stručnější, jenom k té otázce, co jste zmínil předtím. Je tady e, zdá se umysl e, mít e, nové nařízení o roamingu? Půjde to cestou modifikace toho staršího nařízení, anebo tady bude úplně nový text? A za druhé, protože nedochází k velkým dopadům na operátory, můžeme pokračovat s omezením tarifů ještě větších e, omezení, než jsou ta stávající? Děkuji. A pan Otošenovský za EKR. Předsedo, e, já jsem patřil k e, té skupině stínových zpravodajů, kteří velmi složitě hledali dlouho cestu, jak se dostat k té představě regulace, rozumné regulace. E, velmi si cením toho, že se podařil najít ten složitý model matematický. Někdy ve tři ráno došlo k dohodě e, a myslím si, že i ta zpráva ukazuje, že jsme, e, že se to podařilo trefit i, ten, i to zastropování postupné a postupné snižování v rámci velkoobchodních cen. Ehm, myslím si, že ta regulace byla v tomto případě úspěšná. Já jsem patřil k těm skeptičtějším a eh, jsem rád, že se nenaplnily představy některých těch eh, černých scénářů, kde se budou přelívat eh, jednak ty nákladové položky a i investiční. Já bych měl dotaz, který už tady trochu byl zmíněn, do tohoto, toto nařízení skončí v roce 2022 a bude určitě velmi důležité eh, veřejné diskuze eh, i tady v parlamentu, jak dál pokračovat v těchto, těchto postupech. V té zprávě Iberek eh, vydává informaci, že je dostatek ještě prostoru nebo je nějaký prostor v rámci toho, toho snižování v té době, ale v roce 2022 se dá již očekávat, že bude vložen do toho systému další prvek, a to je 5G, včetně značně velkých investic, které, které se budou, budou již realizovat, protože to, ta soutěž to požene dopředu. Eh, jaké odhadujete, jak bude nutné do toho zasáhnout, protože eh, ten trh samozřejmě bude reagovat nějakým obrovským zvýšením objemu dat a včetně roamingových, eh, roamingových parametrů. Eh, jakou, jakou odhadujete, jaký to může mít dopad, i když vím, že je to ještě předčasné, ale eh, jak komise se připravuje po tom roce 22, jak tuto, tento nový prvek velkých investic do toho modelu zařadit. Děkuji. Děkuji, děkuji bardzo see anybody from GUE, so maybe... Je tady ještě někdo z GUE? Takže teďko poslanci a poslankyně. Gonzales tady ne. Ještě někdo další by si chtěl vzít slovo? Nevidím, že by se někdo hlásil. Takže se do toho můžeme pustit, pane kolego. Odpovědi, závěry. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za připomínky. Je evidentně dobré, že můžeme diskutovat o něčem, na čem se všichni shodnou, že je vlastně úspěchem. Tak to se jistě podaří eh, se shodnout i na dalších věcech. Eh, nejprve se vyjádřím k tomu, co zaznělo ohledně budoucnosti, e, k otázkám ohledně toho, co chce Evropská komise chystat dál, jak to bude vypadat po roce 2022, e, co, e, jak to vidíme s těmi sazbami a také 5G, jak řekl pan Tošenovský teď v závěru, jak to chceme zohlednit a tak dále a tak podobně. No, eh, já vám musím říct hned z kraje, že na to odpověď nemám. Jak jsem řekl v úvodu své prezentace, na základě informací a údajů, které máme ze svých zpráv, na základě co, toho, co má eh, Berek, co máme z trhu, tak teď vlastně začínáme pracovat na studii o posouzení dopadů, a e, tom, co e, na nějakých úvahách, e, jak bude vypadat ten roamingový trh do budoucna. A samozřejmě nic se výrazně nezměnilo v těch, té dynamice konkurence. Takže to musíme mít na zřeteli. A do konce letošního roku se bude muset Evropská komise rozhodnout, jaké další kroky přijme. Samozřejmě, pokud závěry budou takové, že eh, bychom tuto oblast měli i nadále regulovat. Já nechci nic předjímat, ale pokud taková to, takovýto závěr zazní, no tak předložíme nějaký návrh, aby jak parlament, tak rada měli dost času na to, aby se eh, jim mohli zabývat a nakonec dospěli k eh, nějaké schodě. A v této souvislosti, když tady zazněla otázka ohledně toho, kdy komise rozhodne o těch nových sazbách, dejme tomu, no tak to je zase součást stejného procesu. Musí tady být nějaký návrh z strany komise a to načasování zase hodně závisí na jednání jak v radě, tak v parlamentu. A všichni samozřejmě musíme myslet na to mezní datum červen 2022, kdy se budeme muset rozhodnout pokud dohoda bude taková, že to, na, e, nějaká regulace je i do budoucna nutná. Takže takto jenom obecně e, k té otázce budoucnosti. A investice do 5G, no samozřejmě e, všechna tato diskuze a roaming není nějaká izolovaná záležitost, nějaká izolovaná oblast. Ve všem musíme vzít v úvahu, že se také, jak jsem pochopil, tady diskutovalo o bezpečnosti, jsou tady důležité aspekty, eh, také i s rozdělováním toho spektra eh, pro 5G, jak už jsme eh, také řekli ve sdělení, je to těch 700 a 8,6 a 26 a to do konce letošního roku. Takže tady prostě před námi stojí, či před operátory stojí otázka důležitých investic, které budou muset učinit v budoucích letech, tak aby zajistili ty sítě 5G, takže to je něco, co bude muset být e, i námi zohledněno, až budeme diskutovat o roamingu. Ještě k otázce rozsahu eh, toho nařízení o roamingu. Tady vlastně zazněly v tomto směru eh, dvě otázky. Byla zmíněna také Spojené království, eh, zazněla otázka, jak to tam bude vypadat do budoucna. No tak já tady jenom připomenu, že nařízení o roamingu je prostě nástrojem vnitřního trhu. takže pokud jste tedy v vnitřním trhu, tak eh, to z toho těžíte, ale zase, eh, co je tady eh, otázka třetích zemí, tak to už se, na to už se roamingové nařízení nevztahuje, to je pak upravováno odlišně. Pan Ancip, ne, paní Tojer, se zeptala, co se stane takzvanými mezinárodními rozhovory? pardon, hovory. Samozřejmě víme, že tady je to ustanovení jako výsledek eh, diskuze o kodexu a je to také tedy ustanovení v nařízení eh, Bereku eh, tam jsou zastropovány ty maloobchodní ceny pro mezinárodní hovory. Ano, to teď takhle je. Proč tehdy se legislativci rozhodli jít tímto směrem, no tak jeden z důvodů byl, že se jedná o něco odlišného od e, roamingového trhu, e, když vy, dejme tomu, e, voláte z vaší mateřské země do, z vaší vlasti do, eh, eh, do světa. Je tady prostě celá řada služeb, komunikačních služeb, eh, proto legislativci se rozhodli tady vlastně to upravit méně závaznými pravidly u těch mezinárodních hovorů. A otázka pana Ancipa. Vy jste se ptal, zdali máme příklady kdy ty vnitrostátní ceny vzrostly. Jak už jsem řekl ve své prezentaci, obecné zjištění je, že ceny se e, snižují. Takže já samozřejmě neznám všechny jednotlivé tarify v Evropě u všech operátorů, takže vám nemohu dát stoprocentní záruku, že tady nedošlo k tomu, že se tu a tam ceny, dejme tomu, zvětšily, ale celkový obrázek je takový, že roaming neměl dopad v tomto směru na vnitrostátní ceny. Také tady zazněla otázka, zda máme příklady toho, že dejme tomu někdy roaming nabízen není. Některé takové příklady tady máme. A zdali roaming nabídnete či ne, no to už je komerční eh, rozhodnutí toho či onoho operátora, ale eh, lidé to mají rádi. Vidíme to ze statistických údajů. Když cestují, mají rádi možnost používat eh, roaming. Takže není to zrovna komerčně moc šikovné a chytré to nenabízet. Takže dejme tomu, jsou tady takoví, kteří se soustředili na vnitrostátní trh výhradně, ale jsou to spíš opravdu mimořádné vzácné příklady eh, kteří se rozhodli, že dejme tomu, to není pro ně z konkurenčního hlediska zajímavé, ale je jich minimum takovýchto operátorů. Pan Pokje se zeptal také, zdali či jinak. Jak reagovali operátoři obecně, především u těch eh, obchodních služeb, no tak obecně z kraje se eh, operátoři snažili vyhovět eh, těch, těm pravidlům, rozhodli se, že to prostě budou akceptovat. To je také tak trochu součást naší evropské kultury prostě přijeli, přijali to jako realitu. Takže neslyšíme až tolik nějaké stížnosti ze strany operátorů eh, v této věci, tak jak jsme slyšeli v minulosti teda mimochodem. Samozřejmě dopad na operátory je odlišný podle toho, zdali jste čistým Eh, příjemcem či čistým eh, vysílatelem těch. Eh, vy jste zmiňovali země, kde lidé rádi cestují, vzhledem k tomu, že tam jsou dobré podmínky, jak už bylo řečeno. Tak tam, když se, dejme tomu, pak podíváte na ty specifické údaje u těch velkoobchodních e, smluv a na té e, sazby a když se snažíte to srovnat s regulovanými sazbami, tak jsou většinou nižší, to znamená, že ti operátoři ty e, náklady pokrývají. A pak jsou tady země, kde to ještě prostě, eh, kde zatím není tak velké teplo, takže lidé rádi cestují a, a pak jsou tam velké, eh, velké obchodní sazby, příliš velké a když se pak podíváte na firmy, tak zjistíte, které z nich aplikovaly to, eh, tu výjimku udržitelnosti, sustainability derogation. Jsou to takové ty severské země, povalské země, kde jsou ty neomezené tarify, kde jsou ti eh, čistí na eh, pořizovači těch velkoobchodních služeb. Ale tam vidíme určitou tendenci, že i tito operátoři eh, mají teď takové možnosti, které jim umožňují poskytovat služby na obchodní úrovni, aniž by nějak strpěli s příliš, velk, eh, příliš velkými eh, velkoobchodními cenami. Takže jsou tady rozdíly mezi zeměmi, ale v podstatě ta, ten celkový obrázek je takový, že systém funguje. Ale co se bude dít do budoucna? No, na to si musíme počkat v nějakém budoucím eh, zhodnocení. A myslím, že že jsem asi všechny otázky zodpověděl. Každopádně vám na ně děkuji. Děkuji ještě jednou. Chci se ještě jednou zeptat, jestli někdo by chtěl ještě dodatečnou otázku sformulovat. Pokud nikoliv, tak uzavřeme toto téma. Samozřejmě je to úspěšný příběh dokonce i občané, kteří nejsou příliš nadšení evropskými záležitostmi, tak se domnívají, že roaming je dobré řešení, které přinášíme. Děkujeme mnohokrát. So now we have uh, last... Takže nyní máme už poslední téma tohoto zasedání a sice je to zpráva o cestě delegace na 14. zasedání Fóra pro zprávu internetu svolaného OSN. To byla mise napříč výbory Vedle ITRE tam měli být zástupci také IMCO, Jury Libe, Kult a STOA. IGF se konalo v Berlíně 25. až 29. listopadu minulý rok. Konference předsedů povolila deseti členům, aby se připojili k této misi, ale nakonec, vzhledem k tomu, že vlastně bylo také zasedání ve Štrasburku, tak vlastně se to snížilo potom na delegaci čtyř členů, kteří se účastnili tohoto fora. A nyní bych se obrátil na šéfa této delegace, pana Galveze Muñoze, aby nám něco k tomu řekl. Pa, paní, <laughs> pardon. Ano, IGF je tedy forum pro mm, dialog v oblasti, která nás zajímá. Bylo to organizováno OSN. Konalo se toto fórum 25. a 29. listopadu 2019 a, a tématem byla síť jedna vize. Hovořilo se o správě, o inkluzi, o bezpečnosti těchto sítí. Já jsem eh, byla tedy vedoucí této delegace, byla tam také, byli tam další členové, Lina a další. A vzhledem k tomu, že toto fórum se konalo v době, kdy se konalo také plenární zasedání ve Štrasburku v listopadu, kdy se vlastně volila nová Evropská komise, tak eh, jsme se nemohli eh, účastnit celého fora, v podstatě jeden den jsme absentovali. Během tohoto fora jsme přivítali vše, co učinil Evropský parlament té oblasti. A také tam byli tam zástupci Global South, Guterres zahájil zasedání tohoto fora a zdůrazňoval potenciál, který tady existuje a který usnadňuje komunikaci. Protože je pravdou, že v této oblasti dochází také k manipulacím s některými daty. Generální tajemník také eh, oznámil, že bude vytvořen orgán, který bude zastupovat občanskou společnost v této oblasti. Kancléřka eh, Angela Merklová hovořila o tom, že mnohostranost je velice důležitá pro rozvoj těchto technologií a že je nutné respektovat a vnímat internet jako veřejný statek, který se může zlepšovat každý den. Internet eh, tedy nesmí být pouze výtvorem vlád a států. Eh, probíhala tam velice živá diskuze, hovořilo se o umělé inteligenci, o mezinárodní spolupráci a o tom, že by měl internet být spravedlivější. Dále se hovořilo o sociálních sítích a na závěr se hovořilo o tom, jakým způsobem zajistit bezpečnost těch kritických eh, infrastruktur. Setkali jsme se také se zástupci občanských společností, s některými organizacemi Jižní Afriky, kde se hovořilo o tom, že se musí podporovat také zájem mladých dívek o internet. Dále se hovořilo také o eh, metodách eh, rozpoznávání obličejů a mm, rozebírala se také umělá inteligence. Naši přátelé upozornili na to, že musíme být velice bdělí v této oblasti a že je nutné bojovat proti rasovým nerovnostem a dalším nerovnostem. Setkali jsme se také s otcem, internetem, je to osoba, eh, který v podstatě mm, zaváděl internet ve společnosti Google. Hovořilo se také o tom, že pojem umělé inteligence je používán již vlastně od 60. let, ale eh, zatím jsme ještě velmi vzdáleni skutečné eh, umělé inteligenci. Hovořilo se o tom, že je nutný výzkum a v této oblasti. Hovořilo se také o legislativě v tomto ohledu, která zatím se příliš nezlepšila. Dále se identifikovaly některé problémy, které je nutné řešit, eh, také z hlediska terminologie. Eh, jedná se o termíny, eh, které mm, se někdy překládají do různých jazyků a neberou se potaz všechny s tím související prvky. Dále jsme se setkali s různými delegacemi, s delegacemi mladých, dále s americkou delegací a dalšími. A na závěr bych uvedla, že naše eh, delegace Evropského parlamentu kritizovala skutečnost, že v celé řadě zemí se nedodržují lidská práva a zdůrazňovali jsme, že všichni musíme mít přístup k internetu protože internet ovlivňuje náš každodenní život, je to velice důležitá součást naší demokracie, zajišťuje to účast občanských společností a zlepšuje to podmínky malých a středních podniků. Také jsme zdůraznili význam digitalizace, která je nezbytná pro trvale udržitelný rozvoj. Také jsme zdůrazňovali normy kvality dále dodržování GDPR, pokud chceme mít globální použití. A na závěr bych chtěla poděkovat Olze, která nám velice pomohla eh, v naší delegaci. Chtěla bych jí skutečně poděkovat. Já jsem se tehdy i zranila a velice mi pomohla v Berlíně. Děkuji. Takže chce někdo jiný ještě toto okomentovat? Tento výlet do Berlína? Ne? Pokud nikoliv, tak bych vám velmi poděkoval a chtěl bych jenom oznámit, že další zasedání se bude eh, konat v Katovicích v Polsku od 2. do 6. listopadu. Takže děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto zprávu. A to uzavírá dnes naše aktivity. Děkujeme.